tady 36. Ještě nám chybí jeden. Končíme hlasování. Všichni hlasovali? 33 pro, 2 proti, eh, jeden se zdržel. Paní z eh, Alde, máte už svou kartu? A, ah, už máte kartu, dobrá. Takže schválená zpráva a blahopřejeme, blahopřejeme našemu zpravodaji. A nyní jdeme dál. Hlasovat budeme o stejném návrhu, ale tentokrát se to týká Lombardie. Spravodajem je pan Gariga. Máme sedm pozňovacích návrhů od, kolega, od kolegy Dardena. Můžeme o nich hlasovat v celku? Ne, nemůžeme. No. Spravodaj podporuje vše, takže návrh jedna pro proti, jeden proti. Zdrželi se, schváleno. Návrh dvě pro, proti, liberálové, Osm. pro devět proti, zdrželi se, schváleno. Návrh tři pro, proti, jeden proti, zdrželi se, schváleno. Návrh čtyři pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Návrh 5 pro. Proti. Dva proti. Zdrželi se? Schváleno. Šestka pro. Proti. Dva proti. Zdrželi se? Schváleno. Sedm pro. Proti. Dva proti. Zdrželi se? Schváleno. 8. Tady je také ústní pozměňovací návrh, kde máte text před sebou. Kdo je pro? Proti? 8 proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 9 od liberálů, e, Zpravoda je proti. Ale to padá, protože bylo schválena osmička. Takže hlasujeme o celém textu elektronicky. Všichni prosím, kartičky, mají, hlasujte. Hlasujte. Jeden nám chybí. Jeden hlasující nám chybí. Probuďte se, prosím. Končíme hlasování. 33 proti, pro, 2 proti, eh, schváleno. A teď eh, máme zprávu Katrin Trotman o evropském semestru. Tři pozměňovací návrhy od zpravodaje. Můžeme hlasovat na jednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Čtyři proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh eh, pět, nový odstavec od paní Carvalho. Já se omlouvám, říká předseda, přeskočil jsem čtyřku. Čtvrtý návrh eh, také od paní Carvalho. Kdo je pro? Proti? Jeden proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh pět. ústní návrh, paní Carvalho. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tři proti. Zdrželi se nikdo? Prosím, závěrečné hlasování elektronicky. Končím hlasování, všichni hlasovali, to je výborné, 33 pro, 2 proti, jedno se zdržel, stejná většina, blahopřeji, Katrin Trotman. A tedy se dostáváme ke zprávě Aidera Zábala. Eh, nečtu ani eh, celý název, to by bylo delší než celé hlasování. Navrhuji hlasovat najednou o návrzích 7, 2 a 5. To jsou stejné. A zpravda je pro jej, totiž autorem. Kdo je pro? Kdo je proti? 6, 7, 7 proti. A, ah, pardon, 8, 9, 10, 11. No, tak to ověříme elektronicky. Elektronicky, prosím. Hlasujte elektronicky. Už jich je 36, dobré, končíme hlasování. 23 eh, pro, to znamená, že je to schváleno. Návrh 8. Oddělené hlasování, první část. Od eh, vyškrtnout for member states a tak dále. Kdo je pro? Kdo je proti? 11, 12. Kdo se zdržel? Takže to je stejný poměr sil. A druhá část o, o prodloužení je 2011 do 2013. Kdo je pro? Kdo je proti? Osm. A kdo se zdržel? Také schváleno s trošku jinou většinou. Devítka od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Pět, šest, sedm. Kdo se zdržel? Jste pro nebo proti? Helga je pro. Já tedy začnu znovu. Kdo je pro? Pro návrh 9. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ano, jasná většina. Teď se dostáváme k názvu. Pozměňovací návrh 1 zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Liberálové a pan Hortong. Kdo se zdržel? Většina je pro. A teď eh, úvodní ustanovení. Eh, návrh 3 pro, proti. Liberálové jsou proti. A kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 10. Od GUE. Kompatibilní s trojkou. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Čtyřka od zpravodaje pro? Proti? Jeden proti. Zdrželi se? Schváleno. Jedenáctka. Od GUE. Kompatibilní zpravda je pro. Kdo je pro? Aider, Aider a socialisté a GUE. A kdo je proti? Většina. Zam, eh, zdrželi se zamítnuto. Šestka od zpravodaje. nechcete, abych ani dal hlasovat. Dobrá, závěrečné hlasování. Závěrečné hlasování 36, 37. Tak to už vlastně překračujeme. Někdo vložil svou kartu? A pak je zase vyndal. No, končíme hlasování. 26 eh, pro, 8 proti, 2 se zdrželi, schváleno. A poslední hlasování. Eh, zpráva Juty Haug o změně nařízení, eh, zřízení agentury pro evropský GNSS. Hlasujeme o všem najednou, souhlasíte? Takže o všechno najednou. jedno jediné hlasování eh, dohromady i, i závěrečné hlasování najednou elektronicky. Elektronicky eh, o zprávě Juty Haug. Eh, takže Juto, buď všechno nebo nic. Všichni hlasovali, končím hlasování. 35 pro, 1 proti. Jeden zlý je proti. A nikdo se nezdržel. No, ano, zachraňuje to pluralitní charakter naší instituce, jinak by to bylo stalinisticky všichni pro. Tak, tím jsme skončili hlasování a zbývá nám ještě několik eh, bodů. Rozpočet eh, oddíl 3 2013. EPP mi sdělilo, že Giovanniho Laviu nikdo nemůže nahradit. Takže jako předseda vám předložím návrhy našeho zpravodaje. vous avez la v Kobu News máte prezentaci. 12. a 15. odpovídají eh, převodu těch hlasů, které jsme eh, vlastně eh, zaměřili na globalizační fond. Já tedy navrhuji hlasovat ovšem najednou, abychom jen potvrdili to, co jsme schválili i z hlediska fondu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji. Takže stejné hlasování, 12 a 15 jsou tím schváleny. Pokud jde o převod číslo 20, to tady máme jednu výhradu, kterou jsme vložili do rozpočtu 2013. A bychom počkali na dostatečné informace. Informace byly poskytnuty, výhradu můžeme stáhnout. Jde o převod 12 milionů 750 tisíc Eh, eur eh, závazků a 7,5 milionů eur plateb. Kdo je pro? Kdo je proti? Pan Hartong, kdo se zdržel? Schváleno. A teď? Ano, ty další můžeme také předložit k hlasování. Ano, také stažení výhrady. Est rezervy. Podle zpravodaje je možné eh, tak učinit, protože podmínky, které byly stanoveny, byly provedeny. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Pan Hartong, kdo se zdržel? Schváleno. Dobře. U dalších oddílů eh, Dereka tady máme, tak mu dám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já mám eh, dva, dvě žádosti o převod eh, a proberu je společně, abychom ušetřili čas. První je z účetního dvora 145 tisíc eur, eh, nějaké peníze tam zbyly, eh, protože je tam úspora u určitých budov a chceme žádat o převod eh, těchto peněz, aby bylo možné platit takové věci, jako například přistoupení Chorvatska a podobně. Já doporučuji, aby kolegové podpořili tento převod. A druhý se týká eh, vlastního rozpočtu parlamentu, kolegové si asi vzpomenou, že v rozpočtu máme rezervu jednoho milionu eur a je tady žádost, aby se tato rezerva eh, použila pro zaplacení pěti různých věcí. Za prvé zlepšení eh, videokonferenčních technik, aby to bylo příjemnější, dále za druhé zlepšit eh, obsluhu, občerstvení a kvalitu těchto služeb. Za třetí, eh, ekologické nakládání s odpadem. Eh, na různých místech na našem pracovišti jsou příslušné mm, třídicí popelnice za čtvrté elektrická vozidla pro přepravu zboží, ano, to by také mělo být velmi pozitivní. A poslední je eh, nákup eh, obyčejných i elektrických kol pro pracovníky či případně i pro členy, pokud to budou chtít také používat. To je pět Eh, rozpočtových linek pro ten 1 milion eur. Proto žádáme o tento převod a já navrhuji kolegům, abychom podpořili tuto žádost. Děkuji, kolego. Takže jízdní kola, elektrická kola, eh, elektrická pro poslance a obyčejná kola pro spolupracovníky. Dobrá, můžeme to takto schválit. Děkuji, pane předsedo. Pouze taková poznámka týká se to jednoho detailu a převodu prostředků v rámci účetního dvora. Z AB 613, to je poněkud zvláštní. Tady máme 10 tisíc eur, které mají do kávy a my to máme nějakým způsobem odhlasovat, nevím. Tak já nevím, jestli to mají jenom do kávy. Já doufám, že to jde i do nějakých energetičtějších nápojů. Pane zpravodaji. Tak to je jenom malá část žádosti o převod Jedná se o 10 tisíc eur dohromady, ale pokrývá to řadu dalších věcí. Je to třeba smlouva na kopírovací stroje, je tam i návrh eh, navýšení eh, vlastně eh, částky na nápoje, nevím, jestli to je kvůli tomu horkému létu. Ale jedná se tedy o 10 tisíc eur. My tady jsme spíše konzultováni, je to v podstatě technická žádost a nevím, jestli podstatě můžeme být proti, protože ta částka je dosti nízká, takže to je pod tou danou hranicí. Tak eh, pan Hartong má určitě pravdu, že musíme eh, dávat pozor na to, jak se formulují ty žádosti o převod. Tak, eh, takže převod u účetního dvora. S ohledem na toto upřesnění, kdo je pro? Proti? Tři. Kdo se zdržel? Schváleno a ten převod u parlamentu, kdo je pro? Kola, proti, jeden, kdo se zdržel? Takže to je schváleno. Pak jsme od útvaru parlamentu dostali další žádost o převod, ale to je jenom v jediném jazyce. A to je jazyk, který jako jediný ovládám a e, ty právní podmínky tedy nejsou splněny, abychom mohli o tom hlasovat, takže o tom budeme hlasovat příště. Pak e, tady je politika v oblasti nemovitostí. Moniko, máte k tomu něco? Až příště přijde Iba a je to něco, čím se ještě budeme muset zabývat, abych to tak schrnula. Dobře, takže tím končí hlasování. Euh, a nyní navrhuji, abychom dali slovo našemu právnímu konzultantovi. Pan Penera je zde. Já nejsem vůbec zvyklý na tuhle místnost pro zasedání. My tohle místnost spíše používáme na trialogy a nemohu si na to zvyknout. Tak eh, vy pro nás máte dobrou zprávu, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, že tady se můžeme vyjádřit k tomu důležitému rozsudku. Celá řada rozpočtových eh, otázek je leckdy opomíjena. Eh, první spor, který se týkal parlamentu, to už bylo v roce 79, pak to byly opravné prostředky 82, 83, významný rozsudek v roce 86 a potom Eh, rozsudek, který se týkal nečinnosti rady, pak tam byl rozsudek týkající se mm, pozitivních nebo negativních zůstatků rozpočtu, další rozsudek v roce 95 a teď tedy významný rozsudek, protože tento rozsudek by měl stabilizovat eh, situaci po Lisabonské smlouvě. Je to rozsudek poměrně eh, krátký, snadno čitelný, ale pokusím se to schrnout. Takže První závěr, eh, který z toho lze vyvodit, je to, že předseda parlamentu je definitivně jedinou insta- instancí, eh, která může konstatovat, že rozpočet byl schválen. A z toho pramení spor ta pravomoc předsedy podepisovat rozpočet je už od Lucemburské smlouvy z dubna 1970, ale tehdy to vlastně podepisoval předseda rady a od roku 75 to přešlo na předsedu parlamentu. A tentokrát eh, rada toto spochybnila. Rada eh, považuje nebo považovala eh, za eh, zastaralé následující eh, zjištění, to je ten rozsudek z července 86. Přečtu to. Předseda parlamentu formálně konstatuje, že rozpočtový postup byl dokončen definitivním schválením rozpočtu. A stejně tak i on vlastně učiní rozpočet pravomocným vzhledem k institucím i k členským státům. Předseda parlamentu tímto činí e, právní akt objektivního charakteru. Je to postup, e, v němž byly zapojeny různé instituce, ale tento akt on vlastně e, činí jakožto zástupce orgánu Evropského parlamentu. A rada se domnívala, že Lisabonem se ta situace změnila. Rozpočtový postup je zvláštní legislativní postup. To znamená, že e, pokud se jedná o legislativní postup, e, tak vlastně to vede k nějakému legislativnímu aktu. A ten legislativní akt musí někdo podepsat. A nebylo jasné, alespoň podle rady, že to má být parlament. A rada se domnívala, že jak předseda rady, tak předseda parlamentu by měli podepisovat tento legislativní akt je tady článek 314 odstavec 10, podle kterého tedy eh, předseda konstatuje definitivní schválení rozpočtu a to se jim nějak nezdálo. Ovšem soud byl velice radikální ve svém rozhodnutí a řekl, rozpočtový postup se neuzavírá aktem podepsaným jak předsedem u parlamentu a předsedou rady. Je to akt vycházející z článku 314, to znamená, že předseda parlamentu po ověření regulárnosti postupu konstatuje, že rozpočet je definitivně přijat a to je úplně závěrečná fáze procesu schvalování rozpočtu a je to tedy, eh, ten akt se tímto stává pravomocným. Eh, akt založený na článku 203 bývalé smlouvy, který byl tedy mm, nyní převzat v článku 314, tento akt je přijímán předsedou parlamentu jakožto orgánem této instituce a týká se to tedy této instituce. A rozpočet potom se stává pravomocným jak vzhledem k institucím, tak vzhledem k členským státům. Je to vlastně navázání a zpřesnění toho rozsudku z roku 86. A teď Tady je ještě otázka rozsahu kroků předsedy. Co vlastně udělá předseda, když konstatuje eh, přijetí rozpočtu? To, co jsem přečetl, to byly odstavci 50 a 51 rozsudku a teď vám přečtu odstavec 66 a 67 rozsudku. A tam je řečeno následující. Mezi parlamentem a radou je dosaženo dohody o obsahu rozpočtu pro rok 2011. Okolnost, že tyto dvě instituce měly spor ohledně formalizace této dohody, nebrání předsedovi parlamentu v tom, aby eh, konstatoval, že postup je u konce a že souhrný rozpočet EU je přijat. A pak tam je ještě řečeno, že pouze předseda parlamentu může to eh, tedy podepsat, toto rozhodnutí a eh, nelze tady tedy se dovolávat nějaké loajální spolupráce eh, předsedy. Takže tady je tedy formální potvrzení toho rozpočtového postupu. Pokud jde o povahu rozpočtu, co to vlastně je rozpočtový akt? Tady už byly určité aspekty v tom rozsudku 86 90, z roku 95. A teď tady je potvrzeno, že rozpočet sám o sobě není legislativním aktem. Rozpočet je účetním dokumentem. A jediný legislativní akt v celém tom postupu, to je ten akt předsedy. Mohli bychom diskutovat o tom, co to přesně znamená, ale já bych nejprve řekla, jaká je teze dvora soudního. Uh, Článek 314 hovoří o zvláštním legislativním postupu eh, přizpůsobenému povaze rozpočtu a to je, rozpočet je tedy dokument v zásadě účetní, kde jsou shrnuty příjmy a výdaje. Tento dokument je přiložen do přílohy a předseda parlamentu tedy zkontroluje, zda postup byl v pořádku v souladu se smlouvou a pak tedy na základě článku 314 předseda konstatuje aktem, právním aktem, že rozpočet byl schválen. I když ten akt vychází z článku 314 a je výsledkem zvláštního legislativního postupu, tak eh, tento akt eh, vlastně neznamená, že by rozpočet se také stával tím aktem, protože rozpočet je stále tím účetním dokumentem. Takže až ten podpis je vlastně eh, je vlastně tím právním aktem. Takže eh, je třeba také rozlišovat mezi legislativním a právním aktem. To je tam také uvedeno. To jsem tady chtěla zdůraznit, protože v dnešní době někdy nebylo úplně jasné, na základě jakých právních kritérií se posuzuje relevance účetního dokumentu. Nevím, jestli soudní dvůr si uvědomil přesně dosah eh, svých formulací, ale eh, takovéto vyznění alespoň ten rozsudek má a to jsem tady chtěl zdůraznit. Takže myslím, že konečně se tedy ta záležitost uspořádala. Nesmíme zapomínat, že rada nechtěla, aby se v tomto postupu pokračovalo. Abych to schrnul, eh, myslím, že rozsah vítězství můžeme měřit také podle rozsahu porážky pokud by ten rozsudek eh, řekl, že předseda už nemá pravomoc k tomu, aby sám eh, vlastně spravomocnil ten rozpočet, sám ho podepisoval, pokud by bylo řečeno, že by to mělo být vlastně ve spojení předsedy parlamentu a předsedy rady, tak to by podle mého názoru byla velice špatná zpráva. Tato situace trvá už od roku 75 a já myslím, že je dobře, že tomu tak je. E, ty změny e, na základě Lisabonské smlouvy a vycházejí e, souvisejí s tím, že vlastně ta předpokládaná ústava nebyla dobře transponována do té Lisabonské smlouvy, takže tam jsou určité nedostátky takže se tam teď objevily vlastně ty pojmy běžného legislativního postupu, zvláštního legislativního postupu. Eh, ta analýza eh, někdy nebyla provedena úplně přesně a to potom vedlo k závěrům, třeba jiným závěrům, k nímž dospěla právě rada. Podle nás, nebo pro nás je to tedy velice dobrá zpráva pro parlament. Chci také poděkovat Richardovi, Ricardovi a Daniele, která eh, teď je vlastně u komise, ale tito kolegové skutečně dělali maximum. Právní služba stále zastávala tuto domněnku. Už od roku 2009 jsme říkali, že eh, prostě eh, by to nemělo být tak, že by to podepisovala i e, rada a jsme rádi, že teď tuto naši analýzu potvrdil Soudní dvůr. A jsem vám samozřejmě k dispozici pro případné otázky. Děkuji, e, milí příteli. Myslím, že to je opravdu důvod k radosti, je to opravdové vítězství, je to výsledek politického i právního boje, který parlament eh, vede už několik desítek let a jménem výboru pro rozpočet bych vám chtěl, milí příteli, poblahopřát stejně tak i celému týmu eh, právní služby, protože jste našli ty správné argumenty, jak přesvědčit soudní dvůr. Skutečně jsme byli v situaci, Eh, která někdy byla až směšná, před Lisabonskou smlouvou předsednictví rady nechávalo předsedu parlamentu na konci hlasování plenárky vlastně podepisovat ten text. A to nám umožnilo vždycky po hlasování udělat, eh, vlastně foto, udělat fotografii, společnou fotografii na plenárce, kdy předseda parlamentu eh, na té fotografii byl spolu s předsedou eh, výboru eh, pro rozpočet, se zpravodaji, s komisařem pro rozpočet a případně, když tam bylo místo, tak tam byl ještě předseda rady. A poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, tak jsme se dostali do takové pitoreskní fáze, kdy Návrh rozpočtu byl umístěn pod tou předsednickou tribunou na plenárce a po posledním hlasování eh, předseda parlamentu rychle musel utíkat. Předseda rady také utíkali dopředu a skoro závodili, kdo tam bude dřív a nebyla žádná společná fotografie a tím jsme dospěli do takové nedůstojné situace. Teď by tomu už mělo být tedy jinak, mělo by to být v duchu smlouvy a tak, jak to vyhovuje eh, parlamentu. Jean-Luc Den mi tady napovídá, že jakmile tedy soudní dvůr ve své moudrosti eh, provedl tuto analýzu dosti překvapivou, ale samozřejmě to jeho rozhodnutí je svébytné, a Eh, uvádí tedy ve svém rozhodnutí, že rozpočet je čistě účetní dokument a že legislativním aktem je jenom ten podpis předsedy. Pokud tedy toto je právní výklad smlouvy, tak potom parlament má velice silný argument pro to, aby říkal, že právně ani politicky nic neodůvodňuje tu současnou praxi radu ministrů, kdy rada do vnitrostátních parlamentů posílá návrh rozpočtu komise a dá vnitrostátním parlamentům 8 týdnů na to, aby vyjádřili stanovisko eh, ohledně slučitelnosti se smlouvami nebo eh, ohledně principu subsidiarity. To je ta, ten slavný problém používání protokolu 2. Nevím, jestli eh, se ještě k tomuhle chce vyjádřit náš eh, právník nebo ne. Protokol, je to, protokol 1 i protokol 2 hovoří o návrzích legislativních aktů. Teď eh, v jiném kontextu nám se říká, že to není legislativní akt, protože legislativním aktem bude vlastně jenom ten podpis. Nicméně, nicméně myslím, že bychom zase neměli přehnaně zdůrazňovat eh, nedobré postupy rady, protože samozřejmě rada je omezena těmi lhůtami podle článku 314, první červenec a tak dále. Ale je třeba si uvědomit, že podle mého názoru asi radě těžko můžeme vnucovat nějakou kázeň, nějakou disciplínu, protože rada si v zásadě dělá, co chce. To je taková eh, špatná zvyklost, ale jestliže neporušují eh, ty povinnosti dle článku 314, tak asi s nimi nemůžeme eh, toho moc dělat. A nejsem si jist, zda se rada nechá přesvědčit tím rozsudkem, Eh, který se asi radě příliš líbit nebude. Sí. Děkuji. Ano, je to tak v každém případě. V praxi rada, stejně tak jako my, jsme vázáni eh, přesnými lhutami ze smlouvy pro eh, rozpočet. No to, když přihledeme k tomu časovému horizontu, tak můžeme říct, že od schválení Lisabonské smlouvy prakticky každý rok o rozpočtu nehlasuje předseda Rady ministrů. To je písemný proces. E, ministři se v srpnu nescházejí, ministři rozpočtu ostatně normálně do Bruselu nejezdí a už vůbec ne tedy v srpnu. A většinou je tam takové, takový písemný postup, provádějí to vyslanci a návrh evropského rozpočtu tedy uh, nedává prostor pro skutečně veřejnou politickou diskusi na úrovni Rady ministrů. Eh, ano, je to méně eh, právní problém než politický problém. My jsme o tom hovořili už první rok, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. To je prostě boj, který eh, doposud jsme vyhrát nemohli, pokusíme se to teď prosadit, či alespoň naši nástupci se o to pokusí. Tak, z právního hlediska nám bylo vyhověno, předseda parlamentu podepisuje rozpočet a my, členové eh, parlamentu a na rozpočtový výbor, se musíme postarat o to, aby text, který eh, podepisuje, eh, obsahoval čísla, která jsou našimi čísly a nikoli pouze čísly rady. To je politická diskuse. Protože prostě mohli bychom také říct, jeden podepíše a druhý vloží čísla. Vážení kolegové, děkuji našemu právnímu konzultantovi za eh, jeho informace. Zbývá nám tady několik bodů, ale já myslím, že už to můžeme provodat dost rychle. Eh, víceletý finanční rámec, meziinstitucionální dohoda. Tady já nevím, zda Jean-Luc má něco, co by nám k tomu mohl říci. Podle mého názoru tady není žádný prostor pro velkou diskusi. Je to systematicky uváděno, ale od eh, plenárního zasedání minulý týden není nic nového. Připomínám, že na plenárním zasedání jsme schválili Eh, tabulku číslo dvě, tedy první tranši těch 11 miliard, které jsou zapotřebí na rok 2013 jako dodatečné platby. Konference předsedů rozhodla, že na říjnovou druhou plenárku odloží konečné hlasování o právním aspektu eh, VC, VFR, to je eh, nařízení o VFR, meziinstitucionální dohodu a také rozhodnutí o vlastních zdrojích, tam jsme pouze konzultováni. Vzhledem k tomu novému časovému harmonogramu jsme žádali od AFKO, eh, oni jsou zpravodaji pro meziinstitucionální dohodu, aby, si, aby odložili své vlastní hlasování. Já sám jsem včírem šel na zasedání AFKO. AFKO říká, že má úplně převzaté naše návrhy do své zprávy. Čili postupujeme ruku v ruce s AFKO. A také dnes eh, dopoledne jsme již hovořili o otázce plateb, když jsme diskutovali o návrhu rozpočtu 2014. Jestli k tomu nemáte otázky nebo nějaké poznámky, tak myslím, že eh, není potřeba to dále rozebírat. Vrátíme se k tomu příští týden. A chtěl bych ještě říct, že příští týden Eh, je to ve stejný den, takže uvidíme, jak si rozdělíme eh, úkoly 26. příští týden. Máme opět celý, celý den? Nebo jenom odpoledne? Eh, dopoledne? Jak to bude? Dobře, takže dopoledne budeme mít koordinátory a pak začátkem odpoledne schůzi o platbách s radou a s komisí a samotný výbor začne v 15.30. Takže k tomu žádné poznámky nejsou, to je v pořádku. Vy, Helgo, máte otázku? Schůze koordinátorů bude kdy? Deset hodin třicet. A ještě to ale upřesníme od 10.30 do 12.30. Bude to dlouhá schůze, protože to vlastně bude poslední schůze koordinátorů před hlasováním o pozměňovacích návrh, návrzích 2. a 3. října. Další otázka, prosím, pan Godmanis. Protože hovoříme o e, těchto věcech, musím informovat členy rozpočtového výboru že v následném dopise na začátku tohoto zasedání, to byl důvod, proč jsme odložili eh, hlasování, nejenom, že návrh rozpočtu nebyl představen v radě, ale také tady byly určité nesrovnalosti mezi dvěma hlavními nařízeními eh, soudržnosti a ABRY. A eh, jde o trialog o soudržnosti. Máme přes 70 trialogů a včera a dnes bylo poslední a příští týden bude další. A podle mého názoru budeme v situaci, kdy se nám nepodaří dosáhnout kompromisu u dvou případů rady. Jedna je rezerva na výkonnost a druhá je podmíněnost. Druhá otázka dnes rada vysvětlila, eh, předsednictví tedy vysvětlila, že nebude kompromis, takže otázka zní, co se stane s víceletým finančním rámcem, když stále bude tato situace, že kompromisu nebude dosaženo. Eh, přinejmenším v jednom z těchto dvou důležitých nařízeních výsledné číslo zůstane stejné, na tom se nic nezmění, tak jak to bylo dohodnuto mezi radou a e, komisí na trialogu. Ale v tom následném dopisu bylo e, napsáno, že je to vlastně překážka. Já vás chci e, informovat, že se nám nepodaří v těchto dvou případech dospět kompromisu. Absolutně ne. A co budeme dělat? Budeme čekat, až se něco stane v té soudržnosti? Nebo uděláme nějaký samostatný krok? Ano, děkuji, pane kolego. Ano, to je velký politický problém. Odpověď zní, počkáme. Počkáme? Já odpovídám, ano, počkáme. Počkáme až do konečného, konečné dohody. A když eh, bude přetrvávat politický problém u tak závažného problému, když to bude u podružného problému, no tak to je něco jiného. Ale toto je závažný problém. A já eh, myslím, eh, nevím, jestli tady někdo jiný z výboru Agri, také výbor Agri má zhruba dva, tři velice důležité body. My tedy doufáme, že tento, to, ta lhůta 2. Eh, října ve středu že to bude dostatečně pádný argument pro účastníky trialogu, aby se jim podařilo dospět k, k kompromisu. Předseda Schulz si zcela uvědomuje, jak těžké to je. A prohlásil, že je připraven navrhnout předsedovi Barozovi i litevskému předsednictví aby proběhl nový summit TRIA, to znamená předsedou všech tří institucí, aby se podařilo odblokovat situaci, pakliže zůstane zablokovaná. A to podle článku 324 eh, smlouvy, tak jsme postupovali i u víceletého finančního rámce. U těch dvou bodů, kterých eh, jste hovořil u Fondu soudržnosti, když bude podmínka makroekonomická, jak říkáte, pak je tady principiální postoj zcela opačný. Eh, na jedné straně komise a rady a na druhé straně parlamentu. V tom případě já nejsem příliš nekliděný, protože to je takový typ eh, problému, kde i přes eh, to zdání na povrchu si dovedeme představit, jaký bude závěrečný kompromis. Naproti tomu upozorňuji že u eh, té rezervy na výkonnost, tak ty eh, údaje, které jsou uváděny a rozdíl mezi 7 a 5 procenty, má dopad na eh, prostředky na platby. A v tom případě ze strany rady, ale také ze strany komise, se domníváme, že to může spochybnit stropy plateb Bez sporu bude zapotřebí, aby naši vyjednavači se velice podrobně na tuto věc eh, zaměřili. Vidíme, že tady jsou dva rozměry. Jednak je tady ta dimenze fondu soudržnosti a jeho podílu, eh, toho, co se nechá v rezervě, eh, aby bylo možné podpořit dobré řízení a výkon a jaké to pak má dopady na stropy plateb, eh, abychom našli způsob, aby se to nedotklo těch eh, stropů plateb. Podle informací, které mám, je toto možná choulostivější, než by se mohlo na první pohled zdát. Asi je to více choulostivé než otázka o makroekonomickém aspektu. Vy tady vyjednáváte, vy tady máte všechny věci v rukou. Oproti optimismu, který pocituji já, je možné, že ty věci se nepohnou. Možná se nedospěje k tomu kompromisu, který považujete za přijatelný. A pakliže to se stane, pak pozice předse, konference předsedů je taková, že musíme počkat až v této důležité věci rada ustoupí. Naše první iniciativa byla, že jsme o jeden měsíc odložili eh, zaseda, ze zasedání září na zasedá, druhé zasedání v říjnu. A máte pravdu, když to připomínáte. Na jedné straně prostředky na platby, na druhé straně eh, politická jednání o právním základu to je všecko důležité. Uvidíme tedy do druhého plenárního zasedání v říjnu, zda se to pohne. Zda se to pohne v právním základu. Nebudeme-li mít navíc nové 3 miliardy, no tak počkáme, až je budeme mít. A bude-li stále výrazné eh, námitky, jako to, co vy říkáte o právním základě, no tak bude muset počkat ještě déle. To je pozice parlamentu a já jsem přesvědčen, že předseda Schulz na příštím eh, zasedání kontaktní skupiny věci eh, schrne a předloží to konferenci předsedů. I s tou možností. Podle mého názoru za dva, tři týdny eh, bude možné o tom jednat podle toho, co proběhne na trialozích. A pak eh, možná by mohla být eh, navržena schůzka těch tří předsedů všech institucí. Tedy děkuji, nejsou žádné další poznámky. Eh, jaké nám tady zbývají? Bod 11. Ostatní body byly odloženy, takže je tady ještě bod 11. Záruka pro investiční banku Tady je zpravodajem Ivajlo, ale nahrazuje ho Goran. Ano, já jsem eh, slíbil, že ho nahradím, eh, protože on má povinnosti v delegaci, eh, která jela na hranice mezi Řeckem a Bulharskem, protože to je velice zajímavá oblast. Tak vnější mandát pro Evropskou investiční banku. Podobnou otázku máme na programu, nebo měli jsme na programu před několika lety. Já jsem tehdy eh, zkoumal, přeskoumával mandát a teď eh, zkoumáme nový mandát na nové období po roce 2013. Jak víte, Evropská investiční banka eh, půjčuje peníze mimo EU jako normální banka nebo na základě mandátu, kde je politické riziko garantováno Unii. Celá ta představa je, že ten externí půjčovací mandát to je dobrý nástroj pro EU pro dosažení politických cílů a závazků, dosáh, poskytnout finanční prostředky prostřednictvím takových aktivit no, Záruka je kompletně z evropského rozpočtu. A e, limit pro půjčky EIB je tady velice důležitý aspekt. Je to model, který funguje ve všech regionech potenciálních členských státech, západním Balkánu a podobně. Rusko, Ázie, Latinská Amerika i Afrika. Tam je to možná v Africe trošku jiný mandát. Současný mandát eh, končí letošního roku, jak už jsem řekl. Může být prodloužen ještě o šest měsíců, ale znamená to, že eh, to musíme udělat co nejrychleji, aby to mělo svůj dopad na rok 2014. Návrh komise zahrnuje úplný mandát 28 miliard eur. Nehovoříme o miliona, milionech, ale o miliardách a o hodně miliardách. To je rozloženo do dvou částí. Je tady strop 25 miliard a pak je tady ještě e, fakultativní e, mandát na další 3 miliardy. To bude předloženo v roce 2017 přeskumu v polovině období. Problém je, alespoň podle zpravodaje, že tento limit představuje vlastně snížení oproti současnému stropu který je prakticky skoro 30 miliard. A mm, teď se to tedy snižuje na 28. To je samozřejmě velmi závažná věc, je to hodně peněz, musíme o tom diskutovat. Snížení postihne prakticky všechny tyto regiony, zejména Latinskou Ameriku, a Jižní Afriku. Spravedaj předložil návrh zprávy, kde je 40 pozměňovacích návrhů a také je tam několik bodů, na které třeba se soustředit. Tady na čísla, na transparentnost a na vazby s partnery a na lepší eh, sladění se evropskými politikami. Pokud je o čísla, navrhuje vrátit se k současnému stropu a zvýšit eh, o, jedna, o jednu miliardu každý z těch eh, dobrovolných eh, mm, aspektů. I tedy dobrovolný, i ten eh, řádný. Tím se vrátíme na současnou výši. Kanál prostřednictvím EIB zajišťuje velice vysokou účinnost těchto půjček. Má to tedy pákový efekt, což je velice důležité a ovlivní to situace, kde ty dvě dodatečné miliardy budou velice důležité. Druhá část pozněvacích návrhů se týká transparentnosti, kontakty s partnery. Tady potřebujeme celou řadu zlepšení, zejména eh, ve vazbě na místní partnery a také lepší eh, podávání zpráv Evropskému parlamentu lepší vazby s externími poskytovateli financí. To je druhá část pozměňovacích návrhů. Třetí část, ta se týká evropských politik, kde naplňujeme tyto politiky. Spravodaj se domnívá, že, EU by, mě, že Evropský parlament by měl podpořit prakticky totéž, co bylo obsaženo již v přeskumu v polovině období v roce 2011. EIB by měla být velice opatrná v bankovní politice. To je samozřejmě zcela nezbytné aby bylo možné eh, udržet nejvyšší ratingové ohodnocení, ale současně je velice důležité, aby to půjčování odpovídalo prioritám EU. A další věc, jsou některé věci, které můžeme udělat, abychom lépe věci sladili s politikami EU, jako je, jsou klimatické změny, sociální otázky, environmentální aspekty, lidská práva, eh, u daňové úniky a podobně. Je tady řada evropských politik, které by mohly být lépe sladěny eh, s půjčováním peněz z EIB. To podstatné v návrhu je, že by toto byla vlastně určitá prezentace, ale samozřejmě uvítáme i eh, uvítáme i vaše náměty, ale to hlavní prezentace bude 26 eh, na příštím zasedání. A pak samozřejmě budeme 17. října informovat výbor o eh, všech vazbách. Merci bien. Děkuji, Gerane. Jsou nějaké dotazy? Helga? Thank you very much to... Děkuji. Geranovi, který zastupuje Ivajela. Pro nás se to ubírá správným směrem tento návrh, ale chtěli bychom se zaměřit na určité body, až budeme hovořit o pozměňovacích návrzích. Jednak to je množství. My bychom chtěli jiné přerozdělení. My bychom raději měli 27 plus 3 miliardy. Dále, pokud jde o kvalitativní otázky, Chtěli bychom trochu zdůraznit, posílit to znění a rozhodnost ve prospěch eh, ekologických projektů, jako jsou obnovitelné zdroje, zlepšování udržitelnosti činností EIB, tak aby tam bylo 25 činností určených na eh, klimatické změny, tak aby EIB přispěla k cílům eh, strategie EU 2020 a také bychom se chtěli zaměřit na malé a střední podniky a nevládní organizace. Dále k transparentnosti je velice důležité, abychom měli výroční zprávy a aby, ty, eh, aby se tam skutečně skládaly účty. Eh, také by bylo zajímavé mít eh, vlastně u přeskumu v polovině období možnost se znovu podívat na rozpočet a na pravidla pro transparentnost. A pak bychom ještě chtěli zdůraznit eh, konzistenci, tak aby to bylo v souladu s článkem 21 smluv, eh, pokud jde o podporu demokracie, lidských práv, eh, udržitelného rozvoje a cílu e EU. Je škoda, že ten časový harmonogram je tak napjatý, ale zatím nemáme jinou alternativu, takže budeme určitě s vámi se spolupracovat. Děkuji. Merci bien. Děkuji. Nějaké další komentáře? Jak říkal Jeran, budeme v té diskusi pokračovat příští týden i v přítomnosti předsedy nebo prezidenta Evropské investiční banky. To bude 26. září. Nějaké další komentáře? Někdo se hlásí o slovo? Ne. Takže vám děkuji. Myslím, že tím jsme vyčerpali pořad jednání a tím končím zasedání a sejdeme se příští týden.